data. Allora, rispetto, colleghi, colleghi, un attimo di silenzio per cortesia. Vážení kolegové, prosím vás o chvíli ticha, abychom mohli znovu zahájit naše zasedání. Článek 191 našeho jednacího řádu stanoví, že pro jmenování, kromě článku 11, probíhá hlasování tajným hlasováním. Z kanceláře předsednictví jsme dostali návrh provést tajné hlasování na papíře ale jednací řád toto nepředepisuje, takže suverenitu má naše sněmovna a proto jsme předložili jiný návrh, o kterém jsme hlasovali, který byl odhlasován většinou této sněmovny a proto budeme k tomuto hlasování přistupovat tímto jiným způsobem a článek 191 hovoří o tom, že hlasování musí proběhnout tajně, tajným způsobem. Takže my teď přistoupíme k třetímu kolu našeho hlasování a to provedeme elektronicky. Chtěl bych vyzvat všechny kolegy, aby vložili hlasovací štítky do příslušného zařízení a abychom provedli zkoušku, protože je dobré systém vyzkoušet vzhledem k tomu, že se jedná o první zasedání nového Evropského parlamentu. Takže já navrhuji, uděláme zkoušku pěti. Budeme hlasovat o pěti zpěvácích a vám se objeví různá jména a vy kurzorem budete nebo respektive můžete označit vaši volbu. Vyberete tedy takto kandidáta tím, že budete mačkat na modrá tračítka dole na obrazovce. Prosím o klid. A nebo použijete dotyková tlačítka napravo na pravé straně. Tam se rozsvítí modrý kurzor a objeví se hvězdička vedle jména. A počet míst se zmenší o jedno a aby bylo dodrženo tajné hlasování, tak kurzor se přesune a tím se ztratí zobrazení té hvězdičky. Takže jestliže jste připraveni, provedeme zkoušku mezi pěti navrženými osobami a já teď zahajuji zkušební hlasování. Hanno votato tutti? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Podívejme se na výsledky. Podívejme se, který zpěvák dopadl eh, nejlépe, který je první v tomto hlasování. Takže všech No, toto jsou jména slavných lidí, slavných zpěváků. Tím jsme vyzkoušeli, že systém funguje a teď přistoupíme ke skutečnému hlasování. Na obrazovce se vám objeví jména třech kandidátů. A vy můžete kurzorem najet na té obrazovce na příslušné místo zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni? Budeme tedy takto laskaví, že ještě počkáme i na další paní kolegyni. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Hlasovalo 411 poslanců, neplatné hlasy 61. vyjádřené hlasy 350 a zvolen byl pan poslanec Castaldo, který dostal 248 hlasů, pan poslanec Krasnodebsky 85 hlasů a paní poslankyně Bidzoto 17. Blahopřeji panu poslanci Castaldovi. Adesso, uh per l'elezione dei questori del Parlamento A nyní, pokud jde o kvestory Evropského parlamentu, per l'elezione dei questori pokud jde o volbu kvestorů, myslím, že bychom si měli stanovit termín na představení kandidátů dnes večer ve 22 hodin. To bude lhůta pro předložení kandidátů, které musí být předány společnému sekretariátu R00101. Je to kancelář Open Space předsednictví v budově Louis Weiss. Zasedání bude pokračovat zítra ve čtvrtek 4. července v 9 hodin od 9 hodin do 11.30. Pořad jednání byl zveřejněn, je k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. Tímto končím zasedání. Děkuji vám za spolupráci.